Příslušné orgány České republiky, Rumunska, Bulharska a Maďarska mě sdělili volbu eh, europoslanců, a to Jiří Mířího Pejna, Radzvana Popa, Asima Ahmedova Ademova a Livie Jaroky. Eh, s tím, že eh, účinnost je 5. 13. 14. 15. září 2017 a nahrazují pana Macha, Negresku, paní Gabriel a paní Kalpelce. Bar, parlament vítá tyto kolo, kolegy a e, jenom připomínám, že vše bude probíhat podle jednacího řádu dále a příslušné orgány